Mes chers collègues, reprenons nos travaux. Vážení kolegové, budeme pokračovat v práci. Prosím, pane Van de Kampe, čekáme na vás. Jen klidně, pomaličku. Přijďte. No, všechno nakonec dospěje k cíli. Chce to jen svůj čas. Takže na zdraví, pane Van de Kampe. Já myslím, že dnešní odpoledne bude veselé, probírá velice zajímavé téma a mám tu čest, že zahajuji výměnu názorů s našimi koordinátory pro R TENT e Zdravím paní Karlu Pejs a pana Briana Simpsona který eh, náš výbor velmi dobře zná. Pane Briane Simpsone, vy velice dobře znáte tento výbor, že? Naše zasedání se bude zabývat otázkami, jak eh, vylepšit multimedalitu a námořní dálnice a budeme se také zabývat otázkou pokroku v Rýnsko-Dunajském koridoru. Čekáme, vážení koordinátoři, od vás velmi mnoho v této výměně názorů. Nejdříve dám slovo oběma koordinátorům, kteří nás poctili svou přítomností a řeknou nám, jaká je situace. Pak budou mít slovo naši koordinátoři, pan Markus Pieper a pan Ismail Ertug dostanou slovo. Takže v každém případě děkuji, že jste přišli a budeme vám pozorně naslouchat. A pak vás zahrneme otázkami, protože jsme velmi zvědaví. Prosím tedy, paní Karla Pejs má slovo a to na téma, jak usnadnit multimedial modalitu a pak také otázka Rýnsko-Dunajského koridoru. Na 15 minut, prosím. Vážená paní předsedkyně, Karimo, Deli, vážení kolegové, dámy a pánové, to je opravdu velké potěšení být tady dnes mezi vámi a prezentovat vám e, otázku e, multimodality Multimodální doprava a přesun ze silnice na železnici a také na vodní cesty, to je jeden z klíčových témat eh, z Bílé knihy o dopravě z roku 2011. Také o tom hovoří akční plán, který vytváří základ pro tuto oblast. Na jedné straně EU chce mít integrované multimodální koridory, eh, kde by se zapojily Eh, digitální i fyzika, fyzické infrastruktury, využívaly by se systémy IT, kteří, které by eh, umožňovaly řízení toku na koridorech. A na druhé straně eh, také by zde byla dobře udržovaná evropská infrastruktura, která je základem pro dobrou logistiku. Dovolte, abych se stručně vrátila k výměně názoru z března mý, kdy mý kolegové vysvětlili, proč um, evropští koordinátoři se rozhodli, že uh, se budou dívat za rámec své vlastní zeměpisné oblasti u těch koridorů, aby uh, pojednali o některých horizontálních tématech, protože problémy a příležitosti, které se vztahují k multimodalitě, Ehm, zahrnují otázky eh, vytvoření různých uzlů, využívání eh, paliv a tak dále. To všechno je, jde napříč všemi zeměpisnými oblastmi. Je to velice zásadně důležité pro evropskou dopravu, abychom dosáhli našich cílů v oblasti klimatických změn. Zaměřujeme se tedy na malé, chytré eh, řešení které se věnuje otázkám jako například, jak rozvíjet a nejlépe využívat kapacity eh, environmentálně příznivých transportních eh, dopravních druhů eh, a jak podle toho také investovat, jak posílit multimodální propojení a lépe propojit infrastruktury na dlouhé vzdálenosti, železnice a vodní struktury jak propojit fyzické eh, rozvoje a digitální rozvoje infrastruktury, jak co nejlépe vytvářet logistické služby v oblasti dopravy. To je eh, perspektiva a zásadní dimenze, která umožní, aby doprava byla eh, trvale udržitelná a aby, měla, aby se omezovala uhlíková stopa. My jsme například doporučili, Eh, aby se zjistili, jaké jsou zde potřeby pro investice do multimodální dopravy a jaké jsou potřeby koridorů. Investice eh, do těchto koridorů a uzlů by se měly lépe zamířit na přeshraniční perspektivu stanovení priorit z multimodálního hlediska, vytvoření platform, eh, přeshraniční hledisko, propojení místních i regionálních plánů, to všechno si zaslouží náležitou pozornost. Eh, toky informací jsou stejně důležité jako zajištění fyzických propojení a logistiky. Digitalizace je klíčovým tématem pro udržitelné dopravní služby. Vím a jsem ráda, že ve vašem výboru se již odvedla velká práce na toto témata. Jsem velmi ráda, eh, že paní Ayala Sender eh, zpracovala vynikající zprávu na toto téma. To eh, ukazuje, že máme stejné názory. Například klíčová úloha vnitrostátní vodní dopravy a otázka nákladní dopravy je třeba reagovat na výzvy digitalizace a také otázka dekarbonizace dopravy. Rýnsko-Dunajský koridor je velice důležité propojení z východu na západ. Propoje Francii, Německo, Rakousko, Českou republiku, Slovensko, Něm- Maďarsko, Chorvatsko, Rumunsko a Bulharsko. A nemluvím ani o nečlenských státech, jako je Srbsko to je opravdu velice důležitá cesta do Černého moře a pokrývá 6 tisíc kilometrů, eh, prakticky 5 tisíc kilometrů silnic a 3,5 tisíce kilometrů eh, vnitrostátních vodních cest. Je tady devět různých eh, členských i nečlenských států. Je zde 19 eh, říčních eh, přístavů, jsou tady eh, námořní přípr- přístavy, jsou tady terminály, překladiště. Program pro dopravu by takto umožnil dekarbonizaci evropské ekonomiky, protože by došlo k velkém, velkým investicím do environmentálně příznivých investic v celé EU. E, investice EU do tohoto projektu e, v roce 2014 až 2016 představuje 4,5 miliardy, tedy 65 e, financování CEF. 1,5 miliardy projektu se týká vodních cest, 2 miliardy se týkají multimodálních Eh, projektů. Doposud je tady 57 různých akcí, které se týkají tohoto korektoru a 37 modálních eh, akcí pro koridory a 3 miliardy eh, se týkají dalších akcí. Dovolte, abych teď konkrétně na příkladech ukázala, jak multimodalita a logistika se rozvíjejí právě na tomto koridoru Rýn-Dunaj. V tomto koridoru eh, jde především o vodní cestu po Dunaji, která je velmi eh, schopná trasa vodní cesty, nabízí velmi dobré podmínky pro dopravu. Rehabilitace, vytvoření masterplánu pro Dunaj a jeho přítoku se rozvíjí v rámci Eh, strategie EU pro Dunajskou, eh, Dunajský region za koordinaci ministerstev dopravy Rumunska a Rakouska. Masterplan se týká všech kritických eh, lokalit a snaží se zajistit náležitou rehabilitaci a údržbu. Z hlediska uživatelů je tato lokalita velice důležitá. Eh, já bych řekla, že jsou tady některé navigační problémy, které je třeba řešit prioritně. Většina zainteresovaných členských států se snaží poskytnout náležitou infrastrukturu. Eh, v prosinci 2014 vyšel silný politický eh, signál, abychom společně bojovali s výzvami na Dunaji. Spolupráce nejenže probíhá na politické úrovni, ale také probíhá v konkrétních projektech na Dunaji které jsou prováděny v šesti zemích. Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Bulharsko a Rumunsko. E, národní akční plány, které se týkají e, Dunaje, se zpracovávají dvakrát e, do roka a provádějí náležitý monitoring. Do aktualizace z roku 2016 poskytuje náležitý základ pro tuto věc. Dva v červnu 2016 to probíhalo eh, Přitom v prosinci 2014 eh, již byly formulovány eh, závěry, které byly potvrzeny také v roce 2016. Masterplan také provádí první kroky konkrétním směrem je zde otázka rečiště, řečiště, měření eh, eh, vody, průtoku a dalších eh, veličin. Náležité měřící přístroje a také plavidla jsou k tomu zapotřebí. Jsou, budou se také instalovat automatické stanice. Vytváření Eh, prvních eh, vozidel, prvních plavidel eh, v říjnu 2017 ve Vukovaru budou spuštěny první tato měřící automatická pravidla. Můžeme také vidět vytváření jedno z 37 stanic v neposlední řadě. Tam bude zapotřebí také nakoupit plavidla. Kromě toho, co jsme již řekli, tato koordinace a spolupráce eh, se týká také financování. Máme před sebou velkou výzvu, abychom eh, skombinovali národní a evropské finance při realizování projektu na koridoru. Například v Bulharsku masterplán eh, ukazuje, že chybí některé, eh, některá plavidla pro eh, průzkum a proto operační program počítá pro období 2014 až 2020 s vytvořením takových možností. Digitalizace dopravy a logistiky pro posílení interkonektivity, využívání informačních eh, služeb. To všechno zvyšuje účinnost logistiky ve dvou věcech. Jednak je to zjednodušení administrativních eh, formalit, snížení byrokracie a za druhé optimalizace eh, prů, průjezdu nákladních lodí. Přístup v duchu spolupráce mezi všemi partnery je zapotřebí tady také obchodní partneři by měli sehrávat svou důležitou úlohu. Je tady velký potenciál pro optimalizaci zdrojů dopravy a e, zvládání e, celé situace méně nákladně, a využívat eh, optimálně nákladní dopravu. Digitalizace dopravní logistiky je velice důležitým faktorem, který usnadní celý průběh. Pokud jde o vnitrostátní vodní toky, eh, máme tady 50, 15 eh, partnerů v 13 zemích Eh, prostřednictvím takových koridorových eh, služeb eh, se mohou usnadnit a zdostupnit všechny informace, které se týkají dopravy na koridoru. Klíčovým bodem je stále konzultování všech uživatelů těchto služeb, aby bylo možné optimalizovat prostředky podle potřeb a požadavků Eh, očekáváme, že zde dojde k velké účinnosti vnitrostátních eh, vodní dopravy, protože to bude spolehlivé, předvídatelné, sníží se eh, doba potřebná na cestu, sníží se mm, administrativní zátěž a co nejlépe se využijí všechny eh, kapacity. Tato klíčová iniciativa bude v lednu 2017, nebo byla v lednu 2017 vyhlášena v Berlíně. Je tady zapotřebí eh, především náležité infrastruktury, dobře vyvinuté a dobře vybavené přístavy, Eh, dále logistické platformy, terminály, eh, městské uzly a eh, také další zázemí ve vnitrozemí. Intermodální doprava musí být dobře propojena na všechny uzly, a to fyzicky i digitálně. Dodávky zboží a nákladů by se měly lépe provádět. To je propojeno také na infrastrukturu i suprastrukturu zejména v uzlových bodech. Je tady zapotřebí také vytvoření náležité digitální instruktury, interkonektivity a interoperability. proběhla studie TNT, což byla první studie o celém toto souboru akcí eh, v roce 2012 která poskytla technické operativní analýzy umožňující eh, eh, dobrý průběh operací v přístavech, stanovující konečnou podobu těchto přístavů a jejich upgradeování. To je velice dobrý příklad spolupráce mezi místními partnery, mezi eh, podniky, uživatele, kteří takto velice dobře sdílejí své informace. Na základě konečné podoby eh, byla v roce 2014 schválena konečná podoba celého projektu. A tato akce probíhá, aby bylo možné zajistit následné aktivity. Eh, komunikace, vedení projektu, eh, provádění, výstavba tří modálního terminálu, Eh, včetně infrastruktury v přístavu a výstavba železnice i silnice, které se napojují na přístav. To vytváří celý řetězec, celý dodavatelský řetězec. Aby bylo možné získat certifikace pro trojmodální eh, propojení, druhý pracovní plán Zeměpisná kon, konotace tohoto rýnsko-dunajského koridoru vyžaduje intermodální, interkonektivní, spolehlivý dopravní systém v regionu. Architektura ta je, eh, se opírá o eh, tuto koncepci, zejména v koridoru velice sehrává důležitou úlohu pro celý rozvoj regionu a snižuje eh, dopady na životní prostředí. To vše ovšem je podmíněno skutečnou politickou vůli a je třeba rozvíjet udržitelný, udržitelné podmínky pro dopravu. Atraktivní investice do vnitrostátní vodní dopravy a vytváření eh, uzlových eh, stanovišť eh, je zapotřebí. Co můžeme říci na eh, závěr? To podstatné, ten hlavní krok už byl udělán, ale musíme pokračovat dále a můžeme očekávat, že v roce 2000, roku 2018 bude možné všeho dokončit. Můžeme ovšem říci, že celý tento koridor je pouze začátkem celého procesu. Máme ještě Eh, další eh, cestu, která nás čeká do roku 2030, kdy chceme dokončit další fáze celého dopravního projektu. A já myslím, že jste všichni celkem o tom informováni. O to je důležitější náležitě monitorovat provádění eh, koridoru v úzké spolupráci s členskými státy, s řediteli infrastruktury a zejména je to důležité pro všechny přeshraniční projekty. Chceme také zajistit, aby naše koridory a také horizontální priority e, byly plně funkční, multimodální projekty, e, tak jak to odpovídá v e, koncepci TEN-T aby to byly bezpečné, ehm, aby tam byly bezpečná parkoviště a podobně, aby plně odpovídali přáním občanů i podniků. Děkuji. Merci beaucoup, madame Pes. Eh, Děkuji mnohokrát. Karlo, dovolím si tedy eh, vám říkat Karla. Děkuji mnohokrát, Karlo, za eh, tuto vaši detailní přednášku. A nyní dám slovo panu Baranovi Simpsonovi, který se bude soustředit na téma, jehož význam se stále zvyšuje. Všichni o tom hovoří a to jsou námořní dálnice. Máte 15 minut eh, na vaši přednášku. Prosím, pěkně máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je velice příjemné být zase zpět mezi vámi. <clears throat> po, moje poslední návštěva v červnu ve vašem výboru eh, se soustředila na vize už námořních cest a dnes vám mohu představit aktualizaci. Rok 2017 je rok námořní eh, pro zesílení spolupráce všech aktérů v námořním sektoru a navýšení významu a zdůrazňování jeho eh, důležitosti v evropské síti dopravy v kontextu digitálního věku navazuje na Karlu, bych rád zdůraznil, jak důležitá je tato politika pro celkovou integraci eh, evropských mm, transportních eh, koridorů. Eh, v rámci policie TNT musíme rovněž hovořit o plně flexibilní síti založené na multimodálních systémech ehm, máme 40% vnitřního obchodu a 75% zahraničního obchodu odehrávajícího se e, námořní dopravou a nedá se nejenom, že by tyto náklady končily v přístavech, potom jsou dále odváženy do vnitrozemí. Je tady veliká interakce mezi všemi koridory a ten tý musí tedy fungovat Eh, v rámci celé mm, této sítě. A eh, v rámci prohlášení vidíme, že se pohybujeme stejným směrem. A tato proklamace má politickou podporu členských států týkající se vytváření multi modulárních eh, transportních koridorů za využití nejmodernější technologie a za vytváření trvale udržitelné a efektivní infrastruktury. Explicitně bych se rád zmínil o velkém příspěvku hlavních směrů pro Connecting eh, Europe Facility, eh, které přinesly další krok upředu po sjednocování Evropy kde se jednalo nejenom o dopravní sítě, ale také o služby. Jednalo se také o význam připojení či spojení k nejdůležitějším přístavům v rámci TNT a sedmého nařízení je 120 přístavů, 79 přístavů se nachází eh, v devíti z evropských koridorů, to znamená dvě třetiny veškeré přístavní dopravy v Evropské unii. E, je to také logistika, e, která generuje hospodářský růst a vytváření pracovních příležitostí. V červnu 2016 jsem tomuto výboru představil můj první detailní pracovní program, implementační plán. Měli jsme tady tři pilíře, e, které jsem vám představil jako moje priority. Jedna věc je tedy ochrana, je tedy prostředí a abychom pomohli průmyslu dostat příslušné evropské legislativě a zabezpečili čistotu ovzduší a e, snížili znečištění ovzduší. Potom důležitý rozvoj LNG e, a e, důležité vybudování logistických řetězců a potom také e, je třeba potírat znečištění ovzduší způsobené loďmi, tedy námořní dopravou. Je třeba využít veškerého potenciálu pro zefektivnění přepravy na lodích a také pro všechny operace na přístavech za zohlednění pobřežní problematiky je třeba, abychom zefektivnili tyto systémy a dospěli k lepšímu čerpání zdrojů, využívání zdrojů. Je třeba překonávat administrativní překážky, zlepšit management, tedy řízení, zlepšit bezpečnost a zdraví a zefektivnit veškeré logistické a dopravní operace. V roce 2015 DG Move Mm, eh, uspořádalo logistické dopravní fórum, což vytvořila příslušnou platformu pro spolupráci mezi jednotlivými aktéry napříč modely a sektory. Jedním z nejdůležitějších cílů tohoto fóra je zabezpečit výměnu dat eh, pro fungování interoperativních systémů, eh, které fungují napříč koridory. Dále aktéři v dodavatelském dopravním řetězci jsou také propojení a je pře a byla nabídnuta řada možností pro řešení e, e, v rámci dopravních modulů, které by umožnily sdílení informací. E, a v rámci této priority jsme financovali projekt týkající se propojení námořních cest a přepravy na lodi za využití nejmodernějších technologií při vytváření interoperabilních systémů a procesů v jednotlivých sekcích dopravního koridoru. Je třeba mít lepší propojení i s vzdálenými zámořskými oblastmi. A v rámci tohoto bodu bych rád ještě jednou zdůraznil, jak významný je aspekt týkající se rozvíjení řídících systémů za cíle optimalizace eh, přepravních toků a samozřejmě za, zabezpečení, za zajištění bezpečnosti a zdraví je třeba vytvář, nabízet školení v moderních technologiích, například skladování LNG a také no, osvěto v oblasti bezpečnosti. Jak tedy vydáváme peníze z toho nám přiděleného rozpočtu? Investovali jsme celkem 654 milionů eur z rozpočtu Evropské unie soustředili, když se soustředím na poslední dva roky, na ty Connecting Europe Facility, Evropská komise vyčlenila formou grantů 300 60 milionů eur, z kterých byly financovány a celkově tedy evropské projekty byly financovány 965 miliony eur. Většina z nich teda šla na takové projekty jako investace do LNG infrastruktur, eh, čisté systémy, pilotní testování elektrických plavidel a další instalace. Dovolte, abych vám poskytl několik příkladů v tomto kontextu těch tří pilířů v oblasti prostředí a ekologie na Baltském moři. E, toto naplňuje příslušné nařízení, protože LNG je přepravován e, čistým e, způsobem v rámci zabezpečení infrastruktur a spojování přístavů mezi Ázií a Estonskem, což značně zlepšilo celou situaci. A zvýšilo to také potenciál LNG jako využívání paliva v Balském moři. Když jsem řekl toto, nerad bych tady vytvořil dojem, eh, že se tedy soustředíme pouze na LNG. Díky policii TNT se snažíme dodržovat politiku paliv stanovenou do roku 2020, což lze ilustrovat na základě našeho projektu který byl také financován v rámci TENTY, což je metanol. Testoval se metanol na stávajících eh, plavidlech, aby se zlepšila efektivita přes přepravy. Eh, je to tedy projekt, další příklad pro propojování intermodalitu a takovým příkladem je také koridor do, do Izraele. Jedná se také o vytvoření mm, lepší efektivity nákladů při přepravě kontejnerů na moři z Izraele za dosažení, ze kterých vyplouvají lodě do přístavu v Benátkách. We save time, we help them. Eh, znamená to úsporu času, ekologický přístup a zefektivnění. Evropská komise také eh, eh, zahájila významné projekty, 12 členských států pod vedením švédské námořní administrativy Eh, měla rozpočet 43 milionů eur a Evropská unie přispěla 21 miliony eur eh, a tento projekt by měl vést k lepším námořním cestám při přepravě nákladů a eh, k zlepšení procesu just in time, čili včasných dodávek. Máme tady také program Cezar týkající se řízení dopravy, eh, kde se jedná o řízení toků, řízení přístavů a zároveň řízení předávání informací. Což potenciál 12, znamená to 12% úsporu paliv a také zkrácení eh, doby dodávky. Já se domnívám, že STM je klíčovým prvkem pro zlepšení konkurenceschopnosti v námořním průmyslu při zlepšování e, imidže a také dalšího zapojování evropských podniků do této námořní politiky. Je také e, Evropská komise chce příští rok předložit návrh jednotného portálu a to bude znamenat další významný námořní segment jako další článek v rámci námořních dopravních řetězců. A jak to vypadá teď? Od té doby, co jsem vám přinesl tu poslední přednášku, byl zahájen proces konzultací s členskými státy a zástupci průmyslu s cílem diskutovat o budoucnosti této politiky a to na základě eh, mnou vypracovaného programu. A jedná se o to, abychom detailně propracovali nejdůležitější oblasti do budoucnosti. Eh, a chtěl bych být ještě trošku přesnější a nejenom hovořit o těch třech pilířích. Například, když se soustředíme na ochranu životního prostředí, musíme také zahrnout takové záležitosti, které jsou stanovené v politice paliv 2020. Měli bychom se více soustředit na spolupráci mezi přístavy a vnitrostátní dopravou, anebo bychom se měli soustředit na jiný typ přístav. Když hovoříme o optimalizaci procesu kargo, měli bychom investovat spíše do uh, systému lepšího řízení námořní dopravu anebo do zlepšení školení v souvislosti s programem 20 Fuels. Eh, za posledních šest měsíců eh, jsem sbíral příspěvky z různých konzultací s aktéry pro logistické operaci. Tento rok Eh, už eh, vypracuji specifičtější program a máme tady podporu pro tento rozvoj. Eh, existuje tady obecné chápání, že námořní politika musí být způsobila pro financování právě to je základ, který stanovuje toto fórum pro evropskou lodní přepravu. Základní záležitostí je, jak lépe modulovat úroveň ambicí námořní politiky z tohoto pohledu. Měli bychom tedy být selektivnější při podporování akcí, zejména co se týče propojování sítí a získat větší podporu pro zlepšení situace v přístavech. Takže je třeba vytvářet srozumitelné eh, projekty i u vertikálních koridorů. Je třeba také soustředit se na velikost lodí, co se týče karga ve velkých přístavech a tomu se také musí věnovat. Kdybych měl hovořit ještě detailně, ale mohu říci, že tady máme podporu například také v politice evropské greeningu e, za dodržování přísné ekologické evropské legislativy za zohledňování programu 20 Fuel. Navíc eh, tady máme také širokou diskusi, jak vytvořit lepší propojení eh, k vzdáleným zámořským oblastem. A to samozřejmě závisí na zeměpisné eh, poloze. Eh, já eh, se budu snažit spolupracovat s parlamentem a zástupci státu, abychom vytvořili co nejefektivnější projekty. Z mého pohledu bude zcela zásadní zabezpečit, aby námořní politika byla reflektována v politických prioritách a také finančně, a alokovaných finančních prostředků, abychom lépe propojili námořní dopravu s a to bude znamenat ale investovat také peníze, abychom zlepšili, abychom pomohli průmyslu eh, pro dodržování legislativy a při hledání nových řešení tak, aby tento sektor se stal zelenějším a zelenějším. Obecně bych rád řekl, až přijde okamžik pro vás, kdy budete diskutovat o dalších politikách, budu vám k dispozici, tak trochu stále ještě pokulta, pokulháváme v této oblasti v Evropě a vaše podpora je zcela zásadní pro to, abychom vytvořili z námořní přepravy integrální součást TNT. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji, pane Simpsone, děkuji za vaši prezentaci a já zahájím diskusi. A začnu panem Ismailem Ertugem, protože pan Ertug je jedním z našich stálých zpravodajů k této problematice, takže vám dám slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Jsem rád, že vás tady vidím, milí Brajane. Vítejte opět v parlamentu. E, já mám dvě věci. Jednak nevím, jestli význam MOS je znám v členských státech. A říkám to proto, že členské státy, a musím to říct opět otevřeně, jsou největší Eh, překážkou v Unii toho, aby se dosáhlo těchto cílů. Konkrétní příklad. V předchozím období, a to dobře víte, jsme diskutovali o čisté eh, problematice v nařízení o dopravě a to byla jedna z nejdůležitějších věcí, jedna z nejlépe připravených věcí od Evropské komise, ale pak došlo k situaci, kdy členské státy, zvláště ten můj, to vlastně úplně rozložili a teď je situace taková, že nejsou žádná kvantitativní opatření ani cíle a národní akční plány se předkládají, myslím, až do eh, no, měli překládat do listopadu 2016, takže čekáme na národní akční plány. Vyrozuměla jsem od komise, že jenom asi půl tuctu členských států to už poslalo Evropské komisi a když to srovnám s vaším hlavním cílem, když zcela oprávně vysvětlujete úlohu přístavu, CNG a podobně, tak nevím, jak to nakonec bude fungovat, jak to může být úspěšné, když členské státy jsou, nevím, jak to přesně slušně říci, tak odmítavé. Řeknu to takto. Takže to je moje otázka. Jak můžeme přetlačit na členské státy, aby udělali to, co mají a především, aby vypracovali své národní akční plány, pokud jde o e, ekologickou dopravu. A pak ještě druhá otázka. My jako výbor pro dopravu, myslím před třemi měsíci, jsme měli cestu do Francie a část té cesty byla věnována návštěvě přístavu v Marseji. A tam jsme poprvé, musím říct, ty, že i já poprvé jsem slyšel, že existuje vlastně takovýto koridor pro čerstvé potraviny, a to bylo velice zajímavé, když vlastně se z Izraele dováží čerstvé potraviny, čerstvé ovoce. Myslím si, že by to mohl být velice dobrý příklad právě pro ty mořské dálnice, ale nemohlo by to být úspěšné bez vlastně zahrnutí té regionální složky, regionálních subjektů, ale oni nejsou pořádně informováni tak jak bychom, nebo jak byste vy jako Evropská komise a koordinátoři mohli přispět k lepšímu šíření ehm, mm, těchto informací na regionální úrovni? Děkuji. Děkuji, Ismaile. Budeme pokračovat. Takže ta vaše otázka je tedy také, jak spolupracovat s členskými státy, které jsou dosti problematické a já vám pak dám slovo, abyste mohli odpovědět. Pan Wim van de Kamp má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jsem velice potěšen, že nikdo nehovořil o Brexitu, protože to by byla moje první otázka na Briana Sipsna. Co se stane s mořskými dálnicemi v souvislosti s Brexitem? Toto je už čtvrté kolo diskuse, kterou máme s koordinátory eh, těchto eh, koridorů. A musím říci, že eh, je jasné, že koordinátoři pracují velice tvrdě Eh, a je to náročné práce. Karla Pace nám přinesla druhý pracovní plán a Brian tady má podrobný prováděcí plán. A jaký je v tom rozdíl? Je to totež? nebo pracujete na různých aspektech. Mě by zajímalo, jaké jsou tedy rozdíly ve vaší práci. A paní Pejs bych se zeptal na Dunaj. Měli jsme dny TNT v Rotterdamu, kde zaznělo, že vlastně probíhá udržba té vodní cesty, ale uh, myslím si, že je třeba to vnímat jako investici, protože ehm, v kontextu sítí jsme říkali, že tady jsou eh, různé druhy financování. Takže to je moje otázka, na to bych se chtěla zeptat. Také bych se chtěla zeptat na spolupráci s Rumunskem a Bulharskem, protože eh, Dunaj tedy protéká přes několik zemí a je třeba eh, vlastně zajišťovat spolupráci. Myslím, že se toho dotkla i paní Pejš. A pokud jde o e, fondy soudržnosti, to je vždycky velká výzva. Může tedy e, paní Pejs využívat i fondu soudržnosti? A pak ještě otázky na Briana Simpsona. Za prvé. Pokud jde dohoda o ETS na úrovni Mezinárodní námořní organizace, bylo řečeno, jak jaké, jaké bude mít tato dohoda důsledky pro vaši práci. Před několika měsíci jsme diskutovali o kritické zprávě Evropského účetního dvora o investicích do přístavů. A ta zpráva byla velice kritická a moje otázka na Briana je, když vlastně jste prezentoval ty různé možnosti toho, zda vytyčit priority, jaké jsou to priority, a jaká je vazba těchto priorit na zprávu účetního dvora. Já vím, že ta zpráva vznikla dříve než program TNT, ale myslím si, že to má své důsledky eh, pro další roky. A když se tady podíváme na ten váš podrobný prováděcí plán, jak je tomu s námořními dálnicemi mimo EU, protože řada lodí vyplouvá i mimo EU třeba jenom 6 německé flotily zůstává v EU. A Brian Simpson říkal správně, že námořní dálnice mají dopad i mimo EU, ale do jaké míry můžeme dostat konkrétnější informace? Děkuji. Děkuji. Pan Telička. Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych chtěl přivítat koordinátory. Pokud bych měl popsat eh, pocit z tohoto druhého kola prezentace koordinátorů, tak mám pocit větší interakce mezi koordinátory. To je pozitivní. A mám dojem, že komise do určité míry vytváří takové klastry, což já považuji za pozitivní znamení. Pak tady je otázka, co je cílem té interakce mezi vámi koordinátory. My jako výbor si myslíme, že je důležité vědět o tom, co se děje celkově u těchto sítí, u těch jednotlivých eh, koridorů. Pro nás je také důležitá ta vaše analýza a také váš přínos k naší politické práci, k přípravě různých koncepčních dokumentů, ať už je připravujeme jednotlivě nebo jako skupiny europoslanců nebo v jednotlivých členských státech. Za tímto účelem by, myslím, bylo dobré, a dostali jsme dvě velice podrobné prezentace, eh, až bych řekl vyčerpávající, možná příliš dlouhé, ale možná co mi chybělo, a možná protože jsem trochu ztratil někde niť, eh, ty klíčové body, takový nějaký politický, eh, politický vzkaz, který byste nám eh, chtěli vlastně říci. Řekněte mi tři, čtyři klíčové závěry, které máte. A co, v čem byste potřebovali naši podporu? To je věc, eh, na kterou bych se chtěla zaměřit v našich diskusích. Možná jsem nedával úplně pozor, ale nějak jsem to nezachytil. Takže jaký je tento hlavní politický signál? Já jsem ještě před třemi roky seděl na druhé straně uh, diskuse a vím, že to je velice obtížné téma, obtížná věc pro koordinátorů. Někdy se to dostatečně neocenuje, ale uh, vidím takové lepší zacílení a lepší interakci než dříve. Děkuji. Děkuji vám, pane telečko, Pan Kramer. Ja, vielen Dank für die... Děkuji mnohokrát za přednášky vnitrostátní Mezinárodní přeprava jsou vlastně už z povahy ekologické, ale pouze za dodržení dvou kritérií. O vnitrostátní přepravě, když se přizpůsobují lodě řekám a ne naopak, a zahraniční, když existují také redukce emisí. E, protože v tom případě Eh, eh, eh, se nemusí nic platit, zatímco když se železnice nechová ekologicky, musí za to zaplatit. 80% vnitrostátní lodní přepravy se odehrává na Rýno, ale přitom jsem slyšela, že 80% mají, peněz mají někam jinam. Já jsem se ptal, proč je to v Německu tak. My tam máme tři administrativní organizace, které každá má své projekty ale eh, existují vnitrostátní politiky. Nám vám příklad. Německo zhruba před 20 lety bylo rozhodnuto, eh, že se postaví nový přístav pro námořní přepravu, protože labe není dostatečně hluboké a nemá se nic připravovat do Amsterdamu. Hamburg byl proti Eh, protože se mělo vybagrovat labe a teď najednou, včera jsem četl v novinách článek, Wilhelmshaven má strach, že všechno bude přeloženo do Hamburgu a celý ten přístav byl zbudován úplně zbytečně. Jestli tomu tak je, tak je to šílené. Buď vybagrujeme labe, anebo budeme budovat nový přístav. Ale když se dělá obé najednou, tak je to plítvání penězi a eh, kontrolní výbor Evropského účetního dvora eh, tady přednesl zprávu o šetření přístavu a takřka nic z toho nepřineslo eh, zamýšlené dopady. To znamená, to byla naprostá finanční katastrofa. Otázka tedy, jak správně investovat zda, a zda k tomu dochází. Další příklad, kombinovaná přeprava, no to je báječné. Brian, jestli si vzpomeneš, že když jsme diskutovali o TNT sítích, řekli jsme ano, železniční spojení Nikopanica chceme promojit, aby potom od Středozemního moře mohl jet vlak až do, do Rostoku a potom po vodě zase do Kodaně. To je nejkratší cesta, ale dánská vláda byla proti tomu to znamená, že už nemáme žádnou kombinovanou přepravu a tak dále a tak dále. A to je proti námořní dopravě. Navzdory tomu, že ekologická tak nemá, dostává možnosti. A ta otázka je, k jakému rozhodnutí chceme dospět. Chceme zatížit, přetížit námořní dopravu a nebo ji chceme efektivně využívat. LNG hraje roli, metadon a tak dále ale mohu říct si jednu věc. Bez technických inovací bychom mohli extrémně ekologicky utvářet vnitrostátní přepravu na lodi, ale snížení těžkých olejů, kdyby se nám podařilo to snížit na 0,5 od roku 2020, pak by stále ještě 500 krát víc emisí šlo do vzduchu než u dýzlu. A okamžitě bychom mohli těžké oleje zakázat a prakticky diesel používat, který by byl sice o něco dražší, ale došlo by k extrémnímu zlepšení kvality ovzduší a k minimálnímu vypouštění škodlivin. A proč pořád se to odsouvá do budoucnosti, do, do roku 2020? Já nejsem proti LNG, to lze také dělat, ale nejlepší by bylo zakázat těžké oleje. Vůbec nevím, jak budeme kontrolovat dodržování toho stanoveného procenta, jestli to budou ty lodě dodržovat 10 kilometrů od přístavu a pak to stejně pustí do ovzduší. Jako pozitivní příklad v Evropě nemáme jenom strategii Baltského moře, ale také Dunajs, Dunajskou strategii a země nejenom ty, které jsou dotčené přímo Dunaj, chtějí spolupracovat a ne konkurovat přístav proti přístavu, země proti zemi, ale říci, tuto perspektivu musíme mít společnou a proto půjdeme společným směrem a máme tady příklad, ty jsi tam byl, pět přístavů, tří států, které spolupracují, protože tam zaznělo, nechceme působit proti sobě, ale společně. Ale když to není možné ani v Německu, tak asi těžké to bude prosadit v Evropě. A o to více se těším z této eh, donajské strategie. A tady by se Německo mohlo od Evropy hodně přiučit. Merci, monsieur. Děkuji, pane Kramere. Pan Dali. Děkuji, paní předsedající. Jsem na řadě. Nebyl jsem si jist, protože se díváte někam jinam. Ano, pan Deli, to jste vy. Tak ještě jednou děkuji. Jsem velice rád, že tady jsou koordinátoři. Děkuji za prezentaci, zvláště pro Dunaje, Dunaj, protože já jsem z Maďarska, nemáme žádné moře a Proto mě zajímá především to, co se týká Dunaje. Děkuji především za to, že jste hovořili o ekologickém aspektu. Jak asi víte, biologická rozmanitost a zachování přírodního habitatu, přírodních stanovišť, to je důležitá věc pro mnoho eh, států, včetně toho mého. A děkuji také, že jste několikrát zmínili Srbsko. protože hodně se hovoří o, o úspěších koridoru, o tom, že abychom byli úspěšní, potřebujeme spolupracovat i se Srbskem. V prezentaci jste ukazovali vlastně ty systémy měření, ty dohledové, dohledová plavidla, různé praktické věci a prostředky ke zlepšení eh, dopravy a plavby po Dunaji. A zajímalo by mě, zda i Srbsko je do toho nějak zapojeno, protože se tady mluvilo o přípravách v Chorvatsku, v Bulharsku a zajímalo by mě, zda je ještě i něco mezi tím. A potom druhá otázka prezentaci jste hovořila o setkání ministrů dopravy v Rotterdamu. A z vašeho pohledu co je asi nejnaléhavější priorita pro příští dny TNT e z hlediska Dunajského koridoru? Na čem nejdůležitějším by se měly ministři dohodnou. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Paní Klune. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám oba řečníky. Děkuji za vaše dnešní příspěvky. A vítám zvláště Briana Simpsona, jak nám vysvětlil otázku e, námořních dálnic že jste se vlastně zmínil o třech, čtyřech oblastech, na které se budeme soustředit. Logistika a její zapracování do mořských dálnic v rámci celkového řetězce, to je velice důležité. Hověřil jste o nutnosti vlastně propojit státy, aby si každý eh, nehrál jenom na svém eh, písečku, tak to potřebujeme, chceme-li překonat ta úzká místa. A v kontextu Brexitu a tedy Irska. Na rozdíl od tedy předřečníka, my máme Irské moře a Atlantský oceán, které jsou pro nás eh, určitou bariérou, kterou potřebujeme překonat. Vy jste hovořil eh, vlastně o konkrétním zaměření na spolupráci států a já si myslím, že to bude velice důležité právě v kontextu Brexitu, eh, protože některé země tím mohou být eh, postiženy eh, a bude tedy třeba řešit ty překážky a úzká místa, která mohou vzniknout. Děkuji. Děkuji. Paní Schmidt má slovo. Děkuji mnohokrát. Já jsem také se zájmem si vyslechla vaše prezentace. Já tedy nejsem až tak optimistická a domnívám se, že ta realizace do roku 2030 je obrovskou výzvou. Já jsem Rakušanka a v mé vlastní zemi vidím, že pochopitelně máme problémy eh, vybagrovávat Dunaj abychom, my nemáme žádný tedy terminál třímodulární a pravděpodobně také nebude. Máme tady terminál pro přepravu pro železnice, ale to nám způsobuje velké problémy. Už jsme o tom diskutovali často v našem výboru. Máme problémy, co se týče hospodářské soutěže, která bohužel v železnici neexistuje takže prostě máme pořád ještě ten pocit u nás jaksi státní, eh, státní železnice a v rámci digitalizace bych ráda eh, poukázala na to, že naše, rakouská, naše spolkové rakouské dráhy dokázaly velmi namáhavě alespoň část trasy vybavit vélánem a Zároveň máme testovací trasy pro uh, auta bez řidičů. To znamená, uh, tato priorita pro silnici vůči dráze a lodím je u nás naprosto eklatantní. A mě by tedy zajímalo, jak proti tomu chcete postupovat, jak chcete, aby se vám podařilo takovou, takovéto vnitrostátní postoje změnit skutečně v přeshraniční multimodální sítě. Merci beaucoup, madame de... Děkuji. Karlo a Brian Simpsone, bylo tady hodně otázek, ale často se opakovaly. Takže jak jste spolupracovali s členskými státy. Mluvil o tom i zpravodaj pan Ismail Ertuk. Jeho otázka ukazuje, že tady jsou eh, zajímavé projekty například pro ovoce dovážené z Izraele. Pan Wim van den Kamp eh, skutečně poukázal na ty hlavní problémy. Eh, Brexit, souvislost s námořními dálnicemi, a pro vás, Karlo, otázka, e, otázka fondů soudržnosti, což je důležité téma, na které nedostáváme dostatek odpovědí. Takže e, bude třeba se zamyslet nad těmito otázkami. Pak tady zazněla zajímavá vazba mezi prioritami a mezi tím, co říká účetní dvůr. Zpráva účetního dvora nesmí být zanedbávána. Pan Telička tedy se ptal, jaké jsou politické závěry, to nejdůležitější. Pan Kramer tady zdůrazňoval, že eh, klíčovou otázkou jsou eh, omezení emisí, to znamená, jak připravíte akční plán v souvislosti s Dunajem. Pan Deli zdůrazňoval přírodní stanoviště, biologickou rozmanitost a ptal se, jaké budou nadcházející priority které budete požadovat na tom slavném summitu eh, ministrů ohledně TNT, zvláště pro Dunajský koridor. Paní Klun poukazuje na odlehlé oblasti, eh, protože nesmíme opomínat. A paní Schmidt položila otázku, zda tedy ten cíl 2030 je dostatečně ambiciozní Eh, vzhledem k tomu, že třeba železnice v Rakousku dnes jsou v konkurenci se silnicemi. Tak a teď očekávám odpovědi a každý máte asi sedm minut. Seven and minutes. And a OK. <laughs> Allez-y, on commence par euh, Carla. Allez, on y va. Mr. Euh, Herzog, euh, Takže nejprve pan Ertug a pan Brexit. The United Kingdom. Byla tady zmínka o Brexitu, to znamená, že Spojené království bude jinou zemí, sousední zemí. Máme speciální politiku pro sousední země, ale do toho se teď tedy nebudu pouštět, do tohoto velkého problému. Pracovní plán a podrobné provádění, to je vlastně to tež, jenom v tom nařízení se tomu jinak říká, ale je to to tež. On má svůj prováděcí plán, já mám svůj pracovní plán a nakonec se tedy snažíme, eh, aby to dobře fungovalo a provádělo se. Eh, dále bagrování Dunaje. To je probíhající proces, asi tak bych to řekla. Je, jedná se o údržbu Takže samotné bagrování nemůžeme financovat, ale můžeme financovat lodě. Když se tedy vlastně vybagruje ta plavební dráha, tak potom si mohu koupit měřící loď, která změří, kde je největší hloubka a vypracovat vlastně tu dráhu pro lodi eh, v reálném čase. To je tedy to měření, to je možné financovat. A pak jsou tady značící lodě, které vlastně vyznačí tu plavební e, dráhu. To všechno je možné financovat penězi generálního ředitelství MOVE a také Regio. Takže bagrování je údržba a údržbu tedy nelze financovat. To je jako kdy kdybyste vlastně eh, si koupili boty a chtěli jste si je pořád vyměňovat eh, za, zadarmo za nové. A eh, je třeba, aby tedy samotné členské státy si pak financovaly to bagrování. Spolupráce mezi Rumunskem a Bulharskem. Je pravda, že několik let svého života jsem strávila tím, že jsem se snažila dát ty země dohromady, někdy to šlo lépe, někdy hůře, ale teď v únoru jsem se setkala s oběma novými ministry, tady s každým zvlášť, a bulharský ministr skutečně udělal zázrak, má rozpočet na bagrování na tři roky, má měřící lodi, dělá výběrové řízení na značící lodě a kupuje bagrovací lodě. A bylo to tedy, je to na tři roky, takže my jsme úplně byli překvapeni a byli jsme moc rádi. V Rumunsku to není problém vlastně aby bagrovali každý rok, protože oni vlastně jsou první tarčem všech případných stížností. Samozřejmě chci být opatrná, protože před dvěma týdny byly v Bulharsku volby a bude nový ministr, ale mám opravdu eh, naději, že konečně letos do léta se to tedy vybagruje a to by bylo, myslím, úžasné. a opravdu doufám, že se to realizuje. Otázka peněz z Fondu soudržnosti. Když jsme začali s těmi sítěmi, tak jsme dostali 11,3 miliard z generálního ředitelství region na země soudržnosti. Ale tyhle země už jsou téměř pryč, už prostě máme závazky na různé projekty, je veliký zájem v zemích soudržnosti o všechny projekty a o ty peníze, protože všichni vědí, že tady ty peníze teď jsou a kdo ví, zda budou v budoucnu. Takže je třeba využít těch peněz, dokud jsou. Takže jsme velice eh, tomu rádi a jsou tedy rozdíly mezi těmi penězi obecně a mezi penězi soudržnosti, protože někdo nemůže dosáhnout na ty peníze ze fondu soudržnosti. Pavel. Pavel se ptal na takové klíčové projekty. Myslím, že hlavní je ten multimodální nebo aspoň dvoumodální e, eh, přístup všechny země až dosud vlastně si všímali jenom sami sebe. Dělali to tak všichni. Všichni se starali o cestující u sebe doma. A my je musíme přimět k tomu, aby si všímali i toho přeshraničního aspektu. Samozřejmě tady jsou různé problémy, protože někde platí jiné nařízení jiný digitální systém, může to být jazyková bariéra, prostě těch problémů by se našla řada. A pak je třeba zdůraznit udržitelnost, zajistit udržitelnost. Potřebujeme lepší paliva, potřebujeme digitalizaci, potřebujeme eh, prostorové nebo územní plánování, protože nemůžeme vlastně třeba mosty dělat kdekoliv. A to je opravdu, to jsou takové ty nejdůležitější eh, body pro TNT v tomto okamžiku. A my se také snažíme dělat eh, KPI ve všech zemích, aby byly obdobné z hlediska bezpečnostních systémů. To jsou, myslím, nejdůležitější body. Pan Kramer. Jsem tak ráda, že jsem tady poprvé, respektive jsem tady po, po pět let a poprvé vás slyším říkat, že vnitrozemské vodní cesty jsou uh, eh, ohleduplné k životnímu prostředí. Já bych vám uh, hned dala pusu, když vás slyším. Okay. <laughs> tak až eh, posléze, říká předsedkyně. Prosím, ještě zajistěte, aby v Německu vlastně eh, se přestalo blokovat. Maybe you can do something. Eh, blokovat eh, vlastně projekty, které potřebujeme k propojení Rýnu a Dunaje, protože to je pro nás velice důležité. Chci říci, že chceme-li čistější paliva, nezapomínejte, že nejprve musíme vyřešit problém těžkých olejů. Eh, některé rafinerie vlastně s nimi nepracují, protože je velice obtížné je nějak skladovat. A je třeba se tedy zaměřit na těžké oleje, je třeba tam najít nějaké řešení, abychom zabránili, že se budou dostávat do životního prostředí. Musíme se na to soustředit, abychom s tím něco udělali. Je to opravdu velké množství. A to je také tedy ekologická eh, výzva abychom vyřešili ty těžké oleje. Pan Deli. Životní prostředí je opravdu důležité. Já vám řeknu, co jsme udělali loni. My jsme vytvořili skupinu expertů, když nějaká země řekne, tak máme složitý projekt a potřebujeme někoho, kdo vlastně vyškolí naše lidi, aby eh, vlastně mohli eh, zpracovat s evropskou legislativou v kontextu těch národních podmínek, tak oni tedy vlastně se mohou obrátit na tenhle tým expertů a my doufáme, že toto pomůže i v rámci celého toho postupu, že se to tím usnadní, protože všechny země, když se podívám na země soudržnosti, tak tam je vždycky nedostatek eh, úředníků, kteří skutečně vědí, jak pracovat s evropskými právními předpisy, které jsou komplikované, to všichni víme z vlastních zkušeností, že to je velice obtížné. Takže máme tento tým expertů a každý, kdo bude potřebovat, tak se na ně může obrátit protože ať chceme dělat cokoliv, tak ty eh, environmentální právní předpisy tady prostě jsou a my se s nimi musíme naučit žít. Pak tady byla otázka, co je nejnaléhavější věc. Myslím, že už jsem to řekla v odpovědi Pavlovi. Je to Eh, vlastně přeshraniční aspekt, eh, životní prostředí a související legislativa. Irsko. Ano, tak asi budeme muset postavit nějaký most, abychom překonali tu izolaci, aspoň nějaký můstek. Paní Schmidt. Ano, s bagrováním jsou vždycky problémy, protože Dunaj je opravdu krásná řeka a problémem je, jak toto sloučit. Zachovat tu krásu, vlastně nezasahovat příliš do toho toku a bagrovat jenom prostě do té míry, jak je to nutné. Pokud by vlastně to, ty zásahy byly větší, tak se jedná o vodní práce a proto jsou potom e, konkrétní postupy. Já vyrozuměla jsem, že jste z Rakouska. Myslím, že Rakousko si vedlo velice dobře východně od Vídně. A a i vídeňský přístav si vede velice dobře. Ale máte pravdu, že e, bagrování je citlivá věc, my jsme na to velice opatrní a jsem si jistá, že ve vaší zemi e, se také sleduje, co se bagruje, zda to je povoleno, aby nebylo nic v rozporu se zákonem. Merci beaucoup, Carla, pour ces réponses. Děkuji vám mnohokrát za ty odpovědi a teď dávám slovo panu Brianu Simpsonovi. Ano, Ismaili. 25 let jsem byl v Evropském parlamentu a 25 let je, jsou problémy s členskými státy, takže to není nic nového. Prostě musíme jen se snažit, aby to vzdali. A, a prostě nějaká země má určitou prioritu, jiná země to prioritu nemá. A my se jenom snažíme je přesvědčovat o našem projektu. A já teď mám na mysli projekt jako celek, to znamená celý ten projekt ten tý ne po jenom eh, námořní dálnice eh, nebo jenom eh, nějaký koridor, ale celý projekt ten tý, aby se sledovalo, kudy jde, jdou koridory, jak propojují země. My se na to díváme samozřejmě horizontálně a nikoli vertikálně a v tom je právě ta složitost. Já si to uvědomuji, a my se snažíme přesvědčit členské státy, aby se připojili do toho projektu. První věc, kterou jsem zmínil, pokud jde o ten koridor pro čerstvé ovoce z Izraele, tak jsme se snažili propojit kopu a benátky. A tady jsou některé technické aspekty. Jeden z problémů je, že eh, prostě mm, čerstvé ovoce je převáženo nákladními eh, loděmi jedním směrem a potřebujeme něco, nebo vlaky, potřebujeme něco, aby eh, se zase převáželo opačným směrem, aby se využilo těch nákladů, takže třeba je tady možná, možný cement. Zdá se, že Jordánsko potřebuje hodně cementu, takže s nimi spolupracujeme Eh, aby se to vyřešilo. Já eh, tady chci jenom říct, že to je pilotní projekt, ale zatím to je, vypadá úspěšně. Víme, eh, tady otázka Brexitu. Já musím říct, že já jsem hlasoval pro to, aby Spojené království zůstalo v EU. Snad vás to nepřekvapí. Eh, a teď to je prostě taková diskonekce, jak řekla Karla prostě. Eh, bude to naše sousední země, podobně jako Maroko eh, je sousední země, nebo jako Norsko. No, vlastně Norsko je na tom ještě trochu lépe, to je trošku ještě jiný případ. Ano, Irsko, to budeme muset řešit jako problém později. Dále zpráva Eh, otázka zadávání veřejných eh, zakázek eh, v projektu TNT. Minulý program, ne, tento program. Od Teď se věci poněkud zlepšily a musíme se na to dívat z dlouhodobější perspektivy to myslím, že hlavně objasňuje ty kritické aspekty. Podobně také s EOTMS. E, prostě je třeba se dívat na ty, e, v účetním dvoře se dívají hlavně na ty e, dolní hranice. Pan Telička. No my, eh, ať tomu věříte nebo ne, spolupracujeme. Eh, také jsme eh, si dali i skleničku vína, nebo s Matějo Grosem spíše piva. A díváme se na to, kde jsou priority. Já bych řekl, že tady jsou tři politické priority. To je životní prostředí, otázka logistického řetězce a také bezpečnost na moři. To jsou ty tři priority. A my eh, se nevzdalujeme od těchto tří priorit. Michael? Eh, přístavy eh, vlastně si navzájem konkurují, navzájem soupeří a to je velký problém a zejména, když jsou blízko sebe Wilhelmshaven a Hamburg, to je stejné jako Amsterdam a Rotterdam nebo Liverpool a Southampton. Já s vámi souhlasím postavit nádherný, nádherný přístavní eh, zařízení v Hellshaven, když pak vlastně eh, se věci eh, musí bagrovat, aby se tam mohly dostat velké lodě. To je otázka prostě stanovení si priorit. A přístavy se sledují své vlastní sobecké cíle. Já to zaznamenávám. A vím, Prostě um, zázraky trvají trošku déle. A práce na naplnění eh, směrnice eh, IMO. Eh, to by mělo být do roku 2020, i když je tady určitý otazník, zda bude dostatek stanic LNG do té doby. A pak je tady také podvýbor IMO o mm, znečišťování životního prostředí. To zřejmě bude hotovo k provádění v roce 2020 a my na, to na tom provádění také pracujeme, ne až 2025. Mm, pokud jde o eh, určité regiony, které se podílejí na projektech, kde je především eh, pozitivní dopad na životní prostředí v těch periferních eh, regionech. Eh, tady je také otázka využití prostředků soudržnosti zaměření na provádění politiky TNT, eh, kde je zaměření na eh, preferenční eh, regiony, které třeba překračují hranice. Já si uvědomuji, že to, co ty regiony potřebují, to existuje. Já doufám, že budeme moci o tom diskutovat ještě podrobněji diskutovat o potřebách periferních regionů e, důkladněji při příští příležitosti. Já to e, nechci přejít, e, je tam třeba pokročit. Další paní Klune. Ano, já souhlasím, že potřebujeme propojit nebo připojit Irsko. Ale když Británie odejde z EU, tak jak to uděláme? To bude hodně těžké. A trošku to vlastně doplňuje to, co jsem říkal o perifernosti, protože perifernost vlastně eh, nabide plný, eh, plný, plné své, plný svůj význam, až tam vznikne ta obrovská díra eh, po té, co odejde Británie. To budeme muset dříve či později řešit, aby Irsko se cítilo propojeno se zbytkem Evropy. A to, o tom jsem přesvědčen. A e, proto tedy pracuji na periferních e, regionech. Někdo si představuje periferní e, regiony jako velice vzdálené regiony, ale musíme si uvědomit, že za dva roky Irsko může být periferním regionem. Paní Smith, Řekl jste, že jste eh, neoptimistická? Znamená to, že jste eh, k celému eh, projektu nebo konkrétně k tomu Dunaji? Já bych naopak řekla, že já jsem velmi optimistický, protože poprvé máme konsistentní politiku pro celou Evropu. Čili já jsem optimistický, když se podívám na ten širší rámec. Ano, máme problémy, Karla vám tady eh, může celý den vyprávět o bagrování a o výstavech, eh, které se upeří místo, aby spolupracovali. Ale eh, já jsem optimistou pro tu celou Evropu, protože si myslím, že politika ten tří, to je přesně ta politika, kterou je třeba provádět a směr, kterým je třeba se ubírat. Děkuji, Briane, a děkuji, Karlo, že zůstáváte optimisty. Výbor pro dopravu v každém případě vám chce být nápomocný a budeme spolu s vámi sledovat eh, pokrok eh, v Rýnsko-Dunajském koridoru a také eh, námořní dálnice. Děkuji, že jste přišli, děkuji, že jste odpověděli opravdu na každou otázku a e, vždy jste vítáni v našem výboru, vůbec v našem parlamentu. Budeme podporovat vaši práci a budeme to sledovat velice podrobně. Děkuji, děkuji za vaše vystoupení a brzy nashledanou. Děkuji.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 Takže budeme pokračovat v naší práci k velmi zrušujícímu tématu a sice program Kosmická strategie pro Evropu. A dávám slovo a prosím vás, abyste omluvili paní Majsnerová, která tady dnes nemůže být Počkáme, až to tady obejde pan Brian. Pozdravte se, vždyť to je bývalý předseda výboru TRAN, takže nemohu nic říct, zůstejte, zůstaňte jak dlouho chcete a odejděte v přátelství. Ano, všichni se objímají a my se vrátíme k vážnému, serióznímu tématu budeme hovořit o kosmické strategii. No, přestaňte tady s obvinováním, nejsme ve škole. Paní Meissner tu není. Takže pan Telička bude eh, představí tedy zprávu paní Meissnerové týkající se kosmické strategie pro Evropu. Pane Teličko, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jak jste řekla, v zásadě tady přednesu body, eh, o které by se s vámi bývala ráda podělila kolegyně Meissnerová, ale bohužel má jiné závazky. Začnu tím, že řeknu, že iniciativa komise vytvořit kosmický, vytvořit tady ten prostor kosmický je jistě dobrý. Evropa má 21 procent celosvětového sdílení, to je zhruba přes 50, něco přes 50 miliardů, miliard a 200, zisku a 200 tisíc zaměstnanců, to znamená, Evropa je mezi světovými lídry. Hmm, ale eh, kolikrát vidíme, eh, eh, jak tady čelíme potížím a Evropa ztrácí svou pozici lídra. Kosmické technologie a další prvky hrají a budou i nadále hrát významnou roli pro sektor dopravy a proto toto stanovisko podle kolegyně Meissnerové je nesmírně významné, zejména pro nezbytnost založit tento program na kosmick, základě na, tom, na té kosmické strategii. A teď několik bodů obsaženým ve stanovisku. Stanovisko zdůrazňuje ekologický přístup, zdůrazňuje, že doprava a její rozhodování pro budoucnost musí být v souladu s kosmickou strategií a proto je třeba to zohlednit do dialogu týkajícího se diskusí o mm, kosmickém sektoru a tady bych také i já rád zdůraznil tady to pronikání a význam biznesu, podnikání, které my často nedostatečně zohledňujeme. Dále stanovisko zdůrazňuje, kde kosmické technologie můžou, mohou vést ke zlepšení například interoperabilitu, Eh, propojení eh, systému zvládání větších výzev, interoperabilní dopravní systémy jsou zásadní. Kosmická strategie bude hrát klíčovou roli jak pro eh, cestující v dopravě, tak pro řízení dopravních infrastruktur, pro monitorovací systémy a technologie pro automatické přistávání letadel. Dále se stanovisko soustředí na to, jak bude vypadat budoucí implementace kosmické strategie v nových podnikatelských modelech a jak přinese vysokou přidanou hodnotu pro evropský evropské hospodářství. Pan komisar Ševčovi říkal, že každé euro investic, které půjde do této oblasti vygeneruje zisk. Já to mohu jenom v to doufat, ale to ještě zdůrazňuje význam této skutečnosti. Pravdou je. No, paní předsedkyně, já tady dělám svůj vlastní komentář a vidím, že v další řádce kolegyně Majsne říká přesně to tež. To vypovídá o koherentnosti pohledu na věc. Technologie kosmické budou hrát velkou roli i pro služby, pro bezpečnost cestujících, pro navigační služby a řízení dopravy. To znamená, že tady musí existovat flexibilní sítě jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Tři další připomínky, než dospějí k pár závěrům. Eh, zejména tedy se stanovisko soustředí na využívání kosmických technologií, co se je, eh, zejména pro eh, řízení nákladních systém nákladní dopravy a jak kosmické implikace mohou zlepšit dopravu, pročež bude potřeba nová legislativa, ale tady se to musí zakládat na ochraně osobních údajů a stanovisko také uznává eh, systém Galileo, který stále ještě je třeba podporovat, aby mohl vyčerpat všechen svůj potenciál eh, pro ekologická rozhodnutí a to, co rozhodl TRAN výbor minulý rok, tady jistě víte, o čem kolegyně Meissner hovoří. Řekl bych, že tady ještě Galileo nebyl dostatečně využíván. Takže je to významná oblast pro hospodářský růst, nejenom pro velké podniky, ale i pro malé, středně velké podniky, pro vytváření přidané hodnoty, pro zvýšení HDP a souvisí to také hodně se startupy, řekl bych. A proto by se tady mělo úsilí intenzifikovat, ale se upozorňuje na nezbytnost inteligentních financo, systémů financování pro zlepšení infrastruktury služeb v neposlední řadě. Zdůrazňuje zpravodajka nezbytnost soustředit se na příspěvek k, k příslušnému sdělení komise, aby se zabezpečilo, že i příslušný výbor ITRE zaujme odpovídající stanovisko ve stejném směru. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane Teličko. A teď má slovo pan Marinesko. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za prezentaci, děkuji také mm, paní zpravodajce a rád bych dodal několik bodů. Za prvé se domnívám, že bychom se měli obrátit na komisi s požadavkem, aby předložila návrh tedy v příštím víceletém finančním rámci eh, jak, navíš, jak dát finance na investice do nových satelitů a satelitních systémů, zejména v rámci pro Galileo v oblasti dopravy. To je důležité pro budoucnost poskytnout nezbytné financování, aby byly systémy funkční. Dále pro dopravu je také důležité, aby se pokrylo veškeré území Evropské unie. V současné době ENOS ještě nepokrývá všechny oblasti a měl by se vyvíjet určitý tlak na průmysl. Are, um, uh eh, Uh, this... Uh, eh, protože eh, ještě ne všechny oblasti mají instalované tyto systémy. Pak si myslím, že komise by měla přijít s návrhy, což je začleněno ve strategii, ale měli bychom na tom trvat, zdůrazňovat to stále znovu. Potřebujeme legislativní návrhy pro to, abychom motivovali různá odvětví průmyslová pro využívání technologií GNSS. A to je velice významné, když přemýšlíte například o inteligentních cestách. Je to důležité pro vozidla. To už, něco už se udělalo v, obla, v rámci souvislosti s, Galile, s Galileem, ale je třeba pokračovat i v jiných průmyslových odvětvích. Také bychom něco měli říci o global eh, o globálním trackingu, protože teď tady došlo už k příslušné alokaci pro aviaci. Global tracking pro aviaci je nesmírně důležitá. Víte, že jenom 30% je trackingem pokryto. A poslední záležitost, měli bychom požádat komisi, aby pokračovala v tom, o čem sama řekla, že jednou z priorit pro tento rok z, G, z JTI. Potřebujeme takové iniciativy. E, e, je to to společné podnikání pro inovace v kosmickém prostoru, to je budoucnost e, směrem k níž musíme pracovat, když chceme obstát. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Marinesku, a slovo má Ayala Senda. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala paní Majsnerové za její stanovisko a určitým způsobem bych chtěla podpořit to, co zaznělo a co bude v příštích rocích možné mm, v rámci koordinace našich území při předávání údajů z měst v souvislosti s otázkami z ekologie, ze zemědělství, z dopravy, ale také co se týče možnosti podporovat prostřednictvím finanční podpory ad hoc, nejenom z EFSI, vyslechnout si zástupce průmyslu i zástupce malých a středně velkých podniků, aby se mohli účastnit této inovace kosmického prostoru a mohli získávat dostatečné prostředky pro své projekty. Za je třeba také podpořit nové modely. Máme tady nejenom ty historické modely, ale máme tady možnost znovu využívaných raket, protože tato technologie už tady je. No, tato technologie ne, není tak riziková a myslím si, že tady existuje kapacita pro financování. Například také třeba financovat ty malé satelity, které je třeba využít. Eh, znamenalo by to menší eh, používání paliv, čili efektivnější, ekologičtější a eh, zejména v situaci politické konjunktury a nebezpečí války si zachovat autonomii Galilea a kosmických systémů je absolutně prioritní i do budoucnosti. A také bychom se měli na věc podívat z pohledu dopravy Eh, v oblasti šíření výsledků vzdělávání v souvislosti s horizontem 2020. Tam byly také zmíněny kosmické programy na základě příčných projektů. A na závěr, eh, tady je třeba zohlednit také otázky bezpečnosti a obrany. Eh, například ověřování satelitních dat je naprosto zásadní a já tedy podporuji spolupráci mezi některými agenturami, nejenom mezi hm, agenturou pro vesmírný výzkum, ale také agenturou či dalšími agenturami, které se snaží integrovat jiné členské státy, které nemá tako, nemají ještě takové evropské satelitní kapacity, eh, čili agentury vyzývají členské státy k lepší spolupráci. Děkuji. Děkuji vám, paní Ayala Sanders, paní Förster. Yeah, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já jsem chtěla jenom poděkovat Kezíne Meissner za její stanovisko. Je to tak komplexní oblast kosmos. Eh, já jsem byla zpravodajkou pro první NSS a byla jsem ve výboru ITRA, když jsem poprvé přišla do parlamentu, když jsme se rozhodli, že zprovozníme Galileo a Myslím si, že je skvělé, že došlo k jeho realizaci, k toho, co jsme zamýšleli před několika lety. A eh, je třeba zachovat efektivnost. Já jsem byla hrozně smutná, když v 70. letech Británie chtěla vystoupit z tohoto programu, ale já si myslím, že Gezi nemá pravdu, že když se podíváme na tracking, ať už je to z pohledu dopravy, či z jiného pohledu potřebujeme daleko přesnější tracking a GPS a také programy, mm, který se tý, které se týkají humanitární záležitosti, abychom mohli pomáhat v případě nehod či katastrof, ke kterým dochází. Mm, já si myslím, že toto vůbec není pouze politická záležitost či záležitost politických eh, stran. Eh, jistě eh, zvolíme Eh, srozumitelný přístup při zpracování stanoviska jako spoluspravodajové, než to půjde do dalšího výboru. A jenom osobní poznámku. Pakliže dojde k Brexitu, tak nemyslím si, že odejde agentura pro veskurný, vesmírný výzkum. To se totiž netýká pouze Evropské unie a eh, je tam celá řada mm, finan, je tam hodně financování z různých programů a eh, proto je velmi důležité zabezpečit, abychom iniciovali správné procesy. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji, paní Foster. Teď se vezmu slovo já jako spoluspravodajka velice stručně. Nejprve bych chtěla poděkovat paní Meissner za návrh zprávy a plně souhlasím s obsahem. Hlavní věc, kterou bych chtěla zdůraznit, to je vazba mezi vesmírným programem a inovacemi v dopravě. Uvedu dva příklady velice konkrétní, ať se jedná o družice typu EDRS, kde se mohou na, vlastně na oběžné dráze vytvářet datové dálnice. To jsou opravdu masové toky dat téměř v reálném čase. To je první příklad. Druhý příklad programu Galileo, který by měl být vybaven geolokalizační službou s přesností na metr. A tyto dvě novinky vlastně budou znamenat mnoho inovací v oblasti dopravy, jak o tom na výboru často hovoříme, to jsou eh, propojená vozidla, eh, autonomní vozidla a podobně. Chceme-li, aby tyto vesmírné technologie byly skutečně užitečné pro inovace a průmyslové změny v dopravě, tak je třeba, aby ta jednotlivá odvětví mezi sebou komunikovala a měla společnou strategii. Nemůže fungovat jedno bez druhého. To znamená, Evropa je opravdu tou dobrou úrovní pro vytvoření takové strategie, tím spíše, že jsme jedním z těch, kteří financují ESA. A je tedy třeba mít eh, skutečně koordinovanou strategii mezi agenturou a Evropskou unii. To také bude velká práce. Já eh, udělám nebo připravím pozměňovací eh, návrhy v tomto směru. Doufám, že tedy vyhovíme i požadavkům našeho průmyslu o Evropské agentury. A ještě jsem chtěla zmínit jedno téma, o kterém se moc nemluví, ale je to asi třeba řešit možná ne v té strategii ale někde jinde, to je otázka odpadu ve vesmíru. To je skutečně velké téma, které vůbec nikdo neřeší. Ve vesmíru je mnoho odpadu a neví se, co se s ním stane, co se s ním udělá. A já si myslím, že v technologicko-inovační strategii bychom měli předjímat i to, co bude s tímto vesmírným odpadem. Proč to říkám? Protože třeba u jaderné energie jaderné odpady. To je prostě katastrofa, protože se neví, co s tím bude. Zatím se to tedy strká pod zem, ale neví se, co se bude dělat dál. A myslím si, že i u této otázky je třeba to ještě řešit. Tím jsem ukončila odbočku. Možná mi, pane Teličko, odpovíte. Vidím, že se hlásíte. Já budu ještě zatím pokračovat a dostanete pak slovo na konci. Pan Rike má slovo. Já bych odpověděl paní předsedkyni, že odpady jsou velice přesně sledovány. Jsou dvě agentury, z toho jedna americká, které se tomu věnují a sledují eh, eh, vlastně odpady i v velice miniaturním měřítku. A je snaha vlastně uh, Eh, vytvořit takové experimentální družice, které vlastně budou jakoby sbírat takovéto vesmírné drobky. A eh, je to velice eh, zajímavé téma. Já bych ještě chtěl takovou poznámku, pečlivě jsem poslouchal. Často se řekne, nebo říká, co může vesmír udělat pro dopravu. Je to takový poměrně obsáhlý seznam eh, ohledně toho, co všechno můžeme očekávat od mm, přenosu satelitních údajů, ať už se jedná o geolokalizaci, přenos údajů o dopravě nebo o logistice. A já bych jenom chtěla připomenout, že vesmír a přístup do vesmíru, to je součást dopravy. A já myslím, že je nenormální, že se toto téma neřeší prioritně zde. Eh, pochopitelně přístup do vesmíru je doprava. Potřebujete proto určité dopravní prostředky. A je to téma, které je velice důležité. Proč? Všichni pochopili, že vesmír je také eh, předmětem suverenity. Je tady problém bezpečnosti, obrany a také suverenity, civilní suverenity eh, z hlediska té, tedy té dopravy, ale nejen jí. A je třeba eh, se zabývat tím, jak budou eh, vlastně pokračovat ty programy s těmi vypouštěcími raketami, což jsou zatím tříleté, čtyřleté programy. Není úplně jasné, jak to bude pokračovat. Německo a Francie eh, se snažili řešit program Ariane 6 mimo jiné, ale v reálu nemáme žádný plán hm, středně nebo dlouhodobý. Zatím se tedy začíná pracovat na vlastně e, znovu použitelných e, raketách, ale ještě to není vyřešeno. Samozřejmě je třeba a to řešit v Evropě, protože pravděpodobně žádná země nebude schopná sama spravovat ten program vypouštěcích raket. Eh, není jasné, jak se, jak eh, se bude pokračovat po Arian a je to téma, které rozhodně musíme začít řešit už teď. A poslední věc, kterou bych chtěl říct, pravděpodobně budou eh, lety s mm, civilní posádkou, pak tady jsou také problémy stratosférických letů, které se řeší. To je také aspekt, který bychom neměli opomenout. E, prostě vesmír to je také doprava, není to úplně pro nás služba a já myslím, že bychom se měli trochu toho tématu více zhostit, e, když tedy zatím je to výbor ITRE, který je tady e, určen jako příslušný výbor, Měli bychom eh, dosáhnout toho, aby také komise připravila nějaký pracovní dokument eh, pro dalších 20 let, protože vesmír nemůžeme řešit v nějakém tří pětiletém horizontu a musíme řešit eh, jaká tam bude situace Evropy. Nesmíme se nechat uspokojit 25% tržním podílem, protože pokud to nebudeme řešit, tak vlastně budeme úplně vytlačeni a nebudeme přístup do vesmíru. Děkuji vám. Paní Rvodalon, děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat zpravodajce za návrhy v tomto stanovisku a chci eh, zdůraznit, že europoslanci tohoto výboru se opravdu o toto téma velmi zajímají. Nevím, jestli bych to vnímala tak negativně jako kolega Dominik Rike, ale eh, hodně souhlasím s tím, co řekl, zejména s tím, že dnes ta vesmírná nebo kosmická strategie Eh, znamená především nedostatečné využívání vesmírných programů a také si musíme uvědomit, že zahraniční konkurence je stále tvrdší a hrozí, že Evropa bude z vlastního trhu vytlačena. Je tedy, myslím, relevantní doplnit stanovisko o několik bodů, ale když poslouchám eh, jednotlivá vystoupení, tak myslím, že to určitě půjde. Jednak náš výbor by měl jasněji hovořit ve prospěch nějaké právní úpravy, která zaručí slučitelnost dopravních infrastruktur s Galileem. Především je třeba předmíjat vývoj v odvětví dronů a propojených vozidel. Dále je třeba zdůraznit potenciál Evropského vesmírného programu, pokud jde o sledování emisí CO2 v dopravě. Konečně jsem přesvědčena, že eh, si musíme i uvědomit konkurenci zahraničních podniků, pokud jde o vypouštění družic, jak o tom mluvil Dominik Rike. Všechny země mají klauzule, chtějí uzavřít svůj institucionální trh v tomto strategickém odvětví EU, ale stále nemá takovou to evropskou preferenci. To znamená, že tady vstupujeme do konkurence s jinými vypouštěcími programy ze zahraničí, které jsou velmi dotovány a ty vlastně vypouštějí evropské družice, jako je Galileo a Kopernikus a to by se mělo změnit. Musíme zajistit reciprocitu a i my bychom měli dávat preferenci vlastně eh, evropským vypouštěcím raketám pro vypouštění evropských družic na oběžnou dráhu. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Je to nesmírně důležité téma, které dnes projednáváme na výboru pro dopravu. Strategická nezávislost Evropské unie v mnoha oblastech závisí na vesmírné politice. Jsme v pozitivní situaci, že k tomu máme veškeré geostrategické předpoklady vyslat odpovídající rateky a družice do kosmu nejsme odkázáni na Cape Canaveral, umistěvat naše startovací rakety ani v Baikonuru v Ruské federaci. Technologie celkově, a to už tady bylo zdůrazněno, jsou vyzrálé a už nesou první plody. I Galileo se často kritizoval, dodatečné financování ve své době bylo skutečně velkým problémem, protože k těm 8 miliardům museli členské státy přispět ještě jednou miliardou. Bylo to zafinancováno a výsledkem je, že už máme, a jsou v určitých trasách, globální navigační družicový systém. A proto máme také agenturu se sídlem v Praze. A cesta výboru, pan kolega Telička to jistě může potvrdit, nás vedla do Prahy kde jsme získali velmi zajímavé informace od tehdejšího, od tamnějšího ředitele, jaké procesy jsou možné, například v oblasti bezpečnosti leteckého provozu. On nám jasně ukázal, eh, jak fungují jednotlivé funkční eh, bloky Eh, airspaceu, jak lze pomoci v oblasti bezpečnosti v lodní dopravě. Dojde-li například k nehodě eh, nákladní lodi mm, jak je možno eh, zabránit tedy potížím při záchranných akcích, jak pomáhat při například, když je velký lia, když eh, jsou kroupy, když je mlha. A jeden bod eh, musíme strategicky diskutovat na našem výboru. A to znamená prostě to Eh, malé hledění jenom na jednotlivých států. Podívejme se například na placení mítného. A k tomu by přeci vůbec nemuselo docházet. Každý, kdo jakýmkoliv způsobem jede do České republiky, do Rakouska, do budoucna do Německa, dostane prostě takovou nálepku, a jak to vypadá? U Švýcarů to ještě chápu, ale to bychom také mohli zapojit. To znamená, ti velcí nabizitele, to je kolek Německo autostráda v Itálii, nevím, ve Francii je to snad Buick nebo kdo eh, u vás je tím největším výrobcem. To dalo by se přece vytvořit konzorcium jako u Airbusu, a kde by se všechny malé země dostaly na pabulu, aby bylo úplně jasné ve vstaženo na trasy, Eh, mohli vybírat, mohl vybírat mítné za jednotlivé mm, eh, trasy, úseky cest. A já, měli bychom vyzvat komisi, aby také něco takového udělala. A jeden bod, ten nás ohromil tedy. A sice, že tento globální systém poziční, nevím, co budou dělat američani, když se teď podíváme na ty útoky směrem k Sýrii, a co budou dělat Rusové v budoucnosti, to my vůbec nevíme. Možná, že nám jejich satelity už nedají k dispozici a proto potřebujeme vlastní systém, který musí být co nejrychleji funkční. A toto evropské GPS, a to nám řekl právě ten pražský ředitel agentury, by měl být eh, inteligentní, do inteligentního telefonu přenosný. Samozřejmě to nebude fungovat v Apple, ale se Samsungem by to mohlo fungovat a oni v současné době vyjednávání o tom, aby každý Evropan si dostal takovou aplikaci app do svého Samsungu to znamená takovou GPS zdarma, která bude daleko preciznější než americká plus minus tady 20 cm. A to by přeci přispělo k evropské identifikaci. Ano, tady jsme doma. No, Britové, Brity vememe taky na palubu, ty už to řekl, vy chcete zůstat s námi, alespoň v tomto bodě. A to by byl výborný program. Merci, monsieur, monsieur. Děkuji. Pane Kine, a ještě eh, eh, tam pár, eh, dám slovo komisi, paní Lekrně. Ano, já nejsem paní Lekrně, která je momentálně na jiném výboru, kde také se hovoří o kosmické strategii, takže mě požádala, abych ji zastoupil. Já pak ještě dám slovo panu Teličkovi. Takže přejdu do angličtiny. My vítáme vaše stanovisko a také podporu, kterou jste vyjádřili dnes ve svých komentářích. Pokud jde o schvalování a provádění eh, kosmické strategie, komise tady má za cíl, aby eh, tedy prospěch z vesmíru měla naše společnost, aby to pro ní mělo přidanou hodnotu a o to vám určitě šlo i v komentářích. Někteří eh, z vás říkali, že doprava je klíčová oblast, která může těžit z těch vesmírných aplikací a synergie jsou zjevné, důležité a několik z vás eh, to eh, zmiňovalo na různých příkladech. A možná ještě stručně k některým programům, které máme a o kterých jste hovořili. Dobře znáte Galileo, pak máme druhý systém EGNOS, což je regionální eh, satelitní dokumentační systém, který funguje od roku 2011. Možná ještě u EGNOSu chvilku zůstanu. Výkonnost EGNOSu v roce 2016 byla skvělá, to byl jeden z nejlepších let. Pan Marinesku říkal, že stále ještě jsou některá místa v Evropě, která nejsou pokryta, ale intenzivně pracujeme na pokrytí i těchto míst. Pokud jde o Galileo, velice dobře víte, že jsme tedy v prosinci 2016 vyhlásili počáteční služby a v posledních letech jsme vypustili 12 družic, dohromady máme 18 družic na oběžné dráze a pracujeme na dalších krocích, což je dokončení eh, plné konstelace. A za to se tedy, k tomu se plánuje další eh, vypouštění družic. Pár slov ke Koperniku, protože to také je zajímavé pro dopravu. Je to program, který využívá z druži, družicového pozorování a monitorování země. Máme už šest operativních eh, služeb, například pro zemi, eh, klimatické změny, řešení naléhavých záležitostí, bezpečnostních aplikací a Kopernikus může být užitečný například pro zabezpečení lodních cest, sledování arktického regionu, může poskytovat eh, informace o rizi- ekologických rizicích a tak dále. Možná ještě stručně k třetímu tématu, na kterém pracujeme. Pracujeme na posouzení dopadu potenciální iniciativy eh, vládní družicové aplikace v která by mohla být užitečná pro eh, vlastně bezpilotní eh, letecké systémy. A ještě bych se zmínil stručně o autonomním přístupu do vesmíru. Ve vesmírné strategii říkáme, že máme ambici podpořit evropskou autonomii ve vesmíru, zajistit nezávislý přístup ke službám, a v samotné strategii jsme e, zmínili některé kroky, které bychom chtěli v tomto ohledu podniknout. A konečně, když se podívám na vaše komentáře, Několik z vás také řeklo, že je třeba aktualizovat situaci na trhu. Mluvili jste o Galileu, o legislativě. K tomu mohu říci, že v kosmické strategii říkáme, že komise přijme konkrétní opatření, včetně regulačních, pokud budou oprávněná, k zavedení Galilea v různých tržních oblastech, jako je kritická infrastruktura, letectví a mobilní telefony. Takže vidíte, že na toto nezapomínáme. A pokud jde o mobilní telefony, tady mám pozitivní informaci. Teď Eh, významní výrobci mobilních telefonů eh, dávají na trh telefony, eh, které umí používat Galileo, včetně Samsungu. A touto pozitivní zprávou bych tedy uzavřel, poděkoval bych vám a ještě bych řekl, že teď pracujeme na konkrétních opatřeních na provádění kosmické strategie a vaše zpráva je tedy v tomto ohledu velice vítaná. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám. A dávám slovo panu Teličkovi. Děkuji, paní předsedkyně, a také děkuji dalším kolegům, kteří eh, podpořili eh, a ocenili práci Gesine Meissner. A já jí to vyřídím. Eh, některé věci, některé poznámky, které zazněly, mohu, mohu na ně reagovat. Především je klíčové, abychom měli vesmírnou nebo kosmickou strategii, ale je eh, to také důležité, aby v každé strategii, kterou budeme mít do budoucna, abychom jasně brali v úvahu naše schopnosti v tom kosmickém prostoru. Ať jde o Galileo, Kopernikus, jde o cokoliv. Máme infrastrukturu a mm, jsme mezi vedoucími eh, subjekty. A teď otázka, jaké jsou příležitosti a jaká je pak eh, skutečnost. Eh, paní předsedkyně, vy jste to zmínila, když jste říkala, že je třeba, aby se v eh, dopravě využívalo těch příležitostí, ale to platí pro dopravu, to platí pro všechny ostatní oblasti. Například během té návštěvy Galilea v Praze. Mě zaujalo to, že jsme také nedostali vždy odpověď. To znamená, že tady existuje určitá mezera mezi námi, institucemi a agenturami a také těmi, kdo pracují v těch startupech, poskytují služby a tak dále. A to je věc, kterou bychom měli řešit. Eh, měli bychom to také nějak eh, vyjádřit eh, ve stanovisku, které zpracovává Gesine. Je to tedy otázka provádění a transponování eh, brání v úvahu reality. A eh, já bych dokonce šel ještě trošku dál. Není to jenom otázka odpadu. Eh, máme teď také legislativu o oběhové ekonomice. A to je podobně, jako když hovoříme o kosmické strategii. To znamená, je to jde to obojím směrem. Máme už základ, máme nástroje a je třeba ještě vy, vytvořit eh, ten stimul i v kosmických eh, strategiích, aby to, se to projevilo také ekonomicky. To jsou některé prostě stimuly, eh, které bychom měli také přidat do plenární zasedání. A ještě dvě, tři poznámky které byly předloženy, například panem Marinesku. Eh, já tady zastupuji pouze zpravodajku, takže nechci její jménem něco rozhodovat, ale já jí rozhodně všechny ty poznámky, které zazněly, předám. Ona to promyslí či začlení, to bude prostě už na jejím posouzení. Děkuji. Děkuji, pane Teličko. A máte, prosím, eh, Alex ještě jednu minutu. Já bych chtěl ještě, chtěla reagovat na eh, ty kosmické eh, odpady. Eh, jsou tady, tady Evropské centrum kosmických technologií a tam nám ukázali, myslím, to bylo v Nizozemsku, tam nám ukázali projekty na sbírání toho odpadu či těch zbytků, které jsou ve vesmíru prostě obrazně řečeno to vypadá něco jako síť a do té sítě se zachytí všechny tyto zbytky a sbírají se takto tyto zbytky či tyto odpady. A to dělá Evropská vesmírná kosmická agentura. Takže to je tady opravdu velice zajímavá věc, která reaguje na tyto problémy. Ano, budeme tu otázku odpadu sledovat velice pozorně, protože vlastně nevíme vůbec, co je vevnitř. A když se to pak přiveze zpátky na zem, na zem. To jde mimo mikrofon, tato rozprava. A budeme to v každém případě sledovat. Není možné, aby vesmír byl popelnicí. Děkuji a děkuji panu Teličkovi, že byl mluvčím paní Meissnerové a že eh, také mm, reagoval na vystoupení kolegů. A já vám chci říci, že pozměňovací návrhy jsou do 19. dubna v poledne. 19. dubna v poledne termín pro pozměňovací návrhy, to už je velmi brzy. A přistoupíme k poslednímu bodu. To je Prezentace komise o návrhu aktu přenesené pravomoci o přijetí a přeskumu technických specifikací pro interoperabilitu v železniční dopravě. A dávám hned slovo panu Fichtovi. Vítám vás tady. A máte, prosím, pět až sedm minut na vaše vystoupení. Bude vám to stačit? Dobře. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, my vám chceme předložit eh, akt přenesené pravomoci pro eh, STI, což jsou technické Eh, specifikace pro interoperabilitu, které by také měly být uplatňovány v tom železničním balíčku. Já myslím, že váš výbor velice dobře zná železniční balíček. Jsou tam dva pilíře, technický pilíř a tržní pilíř. Technický pilíř byl schválen v červnu loňského roku, 15 června a vy to samozřejmě všechno velmi dobře víte, jaký je celkový rámec tohoto balíčku, eh, jak se mají odstraňovat poslední překážky pro dopravu mezi členskými státy a my doufáme, že se tím eh, vytvoří nové příležitosti pro podnikání a také se zlepší služby pro cestující i pro eh, přepravce. Eh, to bude mít E, své cíle jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska ochrany životního prostředí. A pokud je o technický pilíř, tak tady počítáme s velkým zjednodušením celkového a regulačního rámce, aby tady byly nízké administrativní náklady, aby to bylo mnohem jednodušší pro výrobce i pro podniky e, vyvíjet produkty i služby. Zejména e, Jde o otázku národních eh, pravidel, tam, kde to bude nutné, národní pravidla by měly být přeskoumána mnoha, tato pravidla by měla být i zrušena. Eh, klíčovým, eh, klíčovou částí tohoto nařízení nebo tohoto, této legislativy je otázka povolování a otázka Eh, specifikací pro podnikání. Jak víte, všechno by mělo být one-stop shop, všecko na jednom místě, eh, včetně eh, udílení certifikace a zejména a ne jen pro přeshraniční služby. Komise není velice úzce pracuje s agenturou, aby připravila část čtyři, provádění celého balíčku, to znamená provádění metodologie a Mm, povolování, eh, bezpečnostní metody a tak dále. K tomu všemu samozřejmě jsou tady technické specifikace pro interoperabilitu, které eh, potřebují neustále eh, aktualizace, neustále uspůsobování, aby to bralo v úvahu technický pokrok a eh, tedy mm, TSI se stávají stále z tohoto hlediska důležitější, na kterých bude agentura pracovat a podle nich bude také udílet povolení v budoucnu. Eh, jednání mezi parlamentem a radou, tady je článek 5 interoperability eh, z roku 2016 797 a eh, je tady otázka aktu v přenesené pravomoci pro komisi. Je to tedy akt přenesené pravomoci, o kterém teď právě zde diskutujeme. Budoucnost tohoto aktu je, že má být schválen eh, proto, v minulosti takovéto technické standardy byly schvalovány komisí bez eh, nějakého zdůvodňování eh, práce či mm, odůvodňování. Teď schvalujeme akt přenesené pravomoci, abychom stanovili cíle mm, TSI. Myslíme si, že to je užitečné, protože to dává příležitost eh, zajistit konzistentnost mezi různými TSI a eh, dosáhnout cíle eh, konzistentního bezpečného systému, s, což je důležité pro vás, zákonodárce, i pro všechny subjekty, které pracují v prostředí těchto TSI a které, e, kteří také vedou své diskuse o TSI. Až bude akt přenesené pravomoci schválen, věříme, že bude schválen rychle, stane se základem pro specifické cíle pro jednotlivé TSI. E, ty budou následně schváleny v blízké budoucnosti na základě doporučení, e, které k tomu poskytne železniční agentura a bude to již provedeno mm, prostřednictvím prováděcího aktu, tak jak je to stanoveno v nařízení. A přenesené pravomoci je tedy v procesu konzultace, probíhalo to od června do, eh, pardon, od srpna eh, do června loňského roku a Eh, Pracovala na tom expertní skupina v komisi. Proběhlo slyšení v lednu tohoto roku, eh, kam byl parlament eh, pozván a myslím, že se tam poslali svého zástupce. A proběhla celé, proběhlo celé to období konzultace. 350 komentářů se nám na toto téma dostalo. A teď je otevřeno až do dubna Eh, období veřejných konzultací. Pak rychle přejdeme k tomu, že se schválí akt přenesené pravomoci a pak bude probíhat ještě období pro námitky ze strany parlamentu a ze strany rady, pokud nějaké námitky budou. Jak uvidíte, tak tento akt má úvodní články, ve kterých se snažíme definovat eh, oblasti všeobecného zájmu, které je třeba brát v úvahu u všech TSI, zejména se to týká požadavku všeobecné interoperability, eh, také požadavku posoudit náklady a přínos. A kromě toho jsou tam zvláštní články, které pokrývají všech 11 TSI, které existují a sleduje to konkrétní cíle u těch jednotlivých TSI. A ještě několik klíčových bodů, které bych zmínil. Několik cílů je stanoveno v delegovaném aktu. Jsou to změny, které vyplývají z železničního balíčku. Je to především potřeba konzistentnosti v přechodném období a s tím spojené otázky platnosti. Co se stane, když se změní TSI, jaký dopad to má? a co je třeba zajistit v těch již existujících TSI. A jsou s tím spojená ustanovení, e, co e, dělat se subsystémy, vozy a e, zejména otázka přínosů, příčná analýza přínosů. Další horizontální otázky, inovace a návaznost tomu, že se snažíme posílit a vyvá, eh, vyvíjet eh, inovace. Samozřejmě, když máme inovace, tak potřebujeme také eh, určité kroky ve standardizaci, snižování nákladů, posouzení a dalších opatření, které se týkají digitalizace, rozvíjení informačních služeb a Eh, já myslím, tady, tady skončím. Budete-li mít otázky, tak samozřejmě velmi rád odpovím. Mám tady sebou svého zástupce, eh, který je zodpovědný právě za vyjednávání celého tohoto balíčku a zná všechny podrobnosti. Děkuji vám. Eh, prosím, nyní otázky, pan Vendekant. Děkuji, paní předsedkyně. Jako v mnoha věcech i zde eh, ďábel je v detailu. Akt přenesené eh, pravomoci podle mého osobního eh, názoru nevyvolávají dostatečnou pozornost parlamentu. A mám tady otázku na zástupce Evropské komise. prostě u takového aktu přenesené eh, pravomoci, tak eh, tady všichni chtějí být zapojeni, ale co se pak děje při provádění? Eh, já vím, že to je možná teď příliš brzy když eh, se jednalo o čtvrtém železničním eh, balíčku. Pak byly v té, již v té době byly státy, které teprve prováděly druhý železniční balíček. A má otázka zní, jak to bude vypadat v tom konkrétním provádění v praxi. Jsou rozdíly mezi členskými státy a, a eh, mezi železničními firmami. Já myslím, že Právě ty mají eh, velký eh, dopad na eh, železniční dopravce i na správce železniční cesty. Děkuji. Pane Kramere. Já meine Frage Moje otázka se ubírá samozřejmě stejným směrem. U čtvrtého železničního balíčku jsme velice tvrdě pracovali eh, na tom, aby z toho byly aktiv přenesené pravomoci a aby to neprošlo jen tak mimo nás, bez našího, našeho spolurozhodování. A my, eh, když to srovnám tedy s železničními podniky, ty jsou eh, ty nejsou mezinárodní. Jednotlivé železniční společnosti hledí pouze na svůj vlastní eh, pupík a vůbec se nedívají na celou Evropu. Proto to byl velice tvrdý boj, který jsme vedli, ale úspěšně vedli. Tak, že z toho teď je akt přenesené pravomoci, to znamená, my budeme informováni a my budeme rozhodovat. Zda je, či není to politická věc a my jako Evropská komise nás můžete podpořit a my vás. Nezapomenu na to, eh, když jsme o eh, TSI, eh, řekli, že železnice musí mít poslední slovo, jak se jednotlivé země tomu bránili, i když jsme rozhodli TMS na 12 let, to ano, ale musíme dávat pozor na to, aby to bylo na základě kompatibilním a měli jsme, eh, eh, dvo, eh, máme tedy stra, společné trasy, ale přitom po nich nemohou jezdit lo, různé lokomotivy. My jsme velice dobře spolupracovali se spravodajem a podařilo se nám je přesvědčit. My jsme řekli v Německu, to není možné, vy jste vyplýtvali peníze během deseti let a nejste schopni se poučit z vašich chyb. Čili tam jsme prorazili. Teď je ovšem otázkou, kdy to bude zrealizováno. Ne, že bychom udělali stejnou chybu jako IRTMS, znění, zákony, všechno báječné, ale pak si zase každá země dělá, co chce. Takže se chci zeptat komise, jak zabráníte tomu, aby jeden říkal hod, druhý Čehý a vzešly z toho dva různé systémy. E, protože my se chceme dostat dopředu a ne dozadu. Takže za prvé doba. nejsou lisy za jedno. kdo to pak bude rozhodovat ERA nebo vy s námi a nikoli s členskými státy, jak to chcete prosadit, aby nedošlo k žádné prodlevě, ale abychom reálně a rychle prosazovali naše cíle v zájmu Evropy a nikoli v zájmu jednoho nějakého členského státu. Děkuji, pane Kramere, pan Deli. Já mám několik otázek. Já mám trochu problémy s tou slabou formulací. I můj koordinátor řekl, že tady ještě budou detaily, protože tady to není ještě příliš detailní A v tom znění, které jste nám poskytli. Například článek 6 tohoto dokumentu Eh, tohoto aktu v přenesené pravomoci, tedy tohoto návrhu. Neříkáte nic o tom, jaký bude váš přístup, i když si uvědomujeme to skutečnost, že máte státy udržující tu linii, státy, které váhají a také protievropské v podstatě, eh, které nespolupracují tolik. A potom mám otázku související s článkem 14. A to je through ticketing, čili objednání výzku z jednoho místa. A to se týkalo čtvrtého železničního balíčku také. A tady nevidíme žádné detailní informace. Jaký je váš plán? s tímto tématem. Pak, když si vzpomínám správně, byla tam stanovena poměrně dlouhé přechodné období a také došlo k dohodě, že i trh by měl přispět svou měrou. A poslední bod souvisí s článkem 10, to znamená osoby se sníženou eh, pohyblivostí velmi významné téma, protože víme, že je více než 30 tisíc nádraží s vysokými schody nástupišti, které jsou takřka nepřístupné pro uživatele invalidních vozíků. Ale abychom dosáhli zlepšení v tomto ohledu, bude zapotřebí hodně peněz ale taky hodně času. A váš akt přenesené pravomoci, až ho tedy završíte, zohlední také tyto eh, aspekty, tedy finanční aspekt a časový? Děkuji vám. Já jsem se také dala na seznam, protože bych se ráda zeptala Evropské komise aby nám řekla, jak budete konat a pakliže ano, kdy. To je ta opravdová otázka. Už to naznačil pan Delí. Já bych se ráda vrátila ke článku 14, odstavec 6, aktu v přenesené pravomoci. A to je to přímé kupování lístků tak, jak praví směrnice z roku 2016 2310, jak eh, vytvořit takový systém, eh, umožnit také mobilitu, přeshraniční aspekt zohlednit a tak dále. Že, protože železniční podniky že by měly přispět k podporování tohoto systému v rámci interoperability za dodání všech údajů, tedy aby si mohli cestující koupit lístek a aby tento systém nebyl diskriminující mezi železničními společnostmi a těmi, kteří mají zajistit důvěrnost informací, důvěrnost osobních údajů za respektování pravidel konkurenceschopnosti. Takže komise by měla eh, zohlednit tento bod a předložit skutečno, skutečný legislativní návrh. Otázka je velice jednoduchá. Eh, pomýšlí komise o iniciativách tohoto druhu, že ano, kdy? Pane Kramere, vy jste chtěli ještě něco dodat? Máte 30 vteřin. Velmi krátce. Co se týče eh, informací o jízdenkách, v letecké dopravě to není problém. Tam máte eh, všechny informace, ať je to 27 nebo 30 leteckých společností, zatímco železnice říká, ne, ne, to je tajemství. Já jsem jim řekla, buď to za tři roky uděláte sami, anebo přijde legislativa. Uděláte to? Eh, Evropská komise během jedné, dvou minut, mohli byste nám odpovědět? A pakliže ne, eh, eh, prosím vás o zodpovědění, přesné zodpovězení e-mailem. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve k otázce pana Vande Kampa týkající se legislativy a jakým způsobem zabezpečíme dobrou transpozici to není možná o aktu v přeneseném pravomoci, ale vůbec o uskutečňování čtvrtého železničního balíčku a implementaci spolupracujeme s členskými státy. Hmm a snažíme se poskytovat státům pomoc, co se týče hlavních směrů a takových vodítek, jak tu implementaci správně zabezpečit tři bodech, které nejsou členským státům tak jasné, abychom dospěli k co možná nejednotnější implementaci. Mnoho členských států na tom pracuje Samozřejmě některé státy eh, implementují pomalu a ne zrovna správně, ale, eh, správně, ale mm, jsou tady členské státy, které mají na eh, správné implementaci velký zájem. To, co řekl pan Kramer týkající se konzistentního přístupu. Jedna věc, která je tady nová na rozdíl čtvrtého železničního balíčku, je, že, delší, že e, členské státy měly delší lhuty pro implementaci, e, ale musíme být konzistní v rámci v evropském rámce a proto jsme se snažili jít k železniční agentuře a ne k autorizaci od jednotlivých železničních společností, tak aby agentura aplikovala jednotná pravidla napříč celou Evropou a doufejme, že problémy z minulosti tím pádem budou buď odstraněny, anebo alespoň sníženy, abychom neměli různá národní eh, pravidla a právě prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci doufáme se nám podaří odstranit překážky, které vedly k různým přístupům ze strany různých členských států. Co se týče eh, kupování přímo jízdenek, zejména pro osoby s potížemi s méně tedy pohyblivými osobami tady vedeme diskuse s členskými státy, aby nalezli cestu, jak naložit s tímto tak citlivým tématem, aby to bylo také proporcionální, a aby byly zohledněny také efekty na ochranu zdraví a aby také navzájem si v tomto případě železniční společnosti nekonkurovaly, jako například je to v případě německých drah. A prostřednictví ST, TSI se domníváme, že se dostaneme ke společnému postupu, společným technickým inovacím a doufáme, že to nám dá možnost nalézt správné řešení. Eh, přímé kupování jízdenek, tady uvažujeme o vytvoření rámce, který by umožnil dodávání mm, eh, zprostředkování informací, protože TSI nemůže eh, zpřístupnit třetím stranám tuto možnost. Vy jste vyčerpal eh, váš čas. Já bych vás ráda požádala, pane Fiš, abyste nám poslal odpověď na tuto otázku eh, při kupování přímých jízdenek eh, zcela konkrétní odpověď. My jsme legislativci a dnes eh, jsme konfrontováni s nalahovou situací a musíme vědět, jestli Evropská komise skutečně je připravena k tomu předložit nám nějaký návrh, abychom pokročili dál. Takže ve jménu koordinatorů eh, očekáváme netrpělivě vaši zpřesňující odpověď. Ano, Děkuji vám mnohokrát, děkuji všem. A teď na pár minut přeruším zasedání přesně za 6 až 7 minut se s vámi, drazí koordinátoři, sejdu. E, máte možnost si dát kávu, abyste vydrželi do 18.30, takže za chvilku uvidíme.